pánové, navrhuji, abychom zahájili naše jednání. Nejprve bych chtěl požádat, abyste omluvili spoždění. Museli jsme si projít jednáním koordinátorů a jsem rád, že je tady generální eh, ředitel eh, rozpočtu komise. Viděli jste samozřejmě pořád jednání. A já bych vám chtěl říci, že tak, jak je to uh, uvedeno v našem dokumentu, bylo několik bodů přesunuto. Je to bod číslo 4, 7, 8 a pravděpodobně se to týká také bodu číslo 9, protože pan kolega Portaž, zpravodaj, tady nebude, protože postoupil chirurgickou operaci před několika dny, vrátil se v pondělí do parlamentu, ale obávám se, že v tuto chvíli nebude k dispozici. Možná, kdyby náhodou se mezi nás dostavil, tak bychom mohli probrat i tento bod. Pokud jde o bod číslo 11, tak tady nevidím paní Andreasen. Eh, paní Andreasen byla také zpravodajkou a pak nám dala vědět, že toto téma si nezaslouží stanovisko a s koordinátory jsme se dohodli na tom, že se to přetvoří na dopis předsedy našeho výboru, eh, příslišnému výboru, tedy právnímu výboru, kde vlastně vyjádříme náš názor k problému různých delegovaných aktů, které nahrazují komitologii podle Lisabonské smlouvy. Má to takový zvláštní rozměr, pokud jde o rozpočtové záležitosti. Dále bych chtěl říci, že rozprava o služby pro vnější činnost, bod 12, by měly být probrány v poledne, poté co se v 11 hodin sejdeme s decentralizovanými agenturami. Ten bod 12 ten je velmi dobře pojat. Pokud tedy nemáte nic proti, budeme tedy považovat bod číslo 1 za přijatý. Pokud jde o sdělení předsedy, eh, máte uvedené jazyky které jsou k dispozici. Vysílá se na internetu a byli jste informováni o tom, že náš kolega Kotmanis jakožto specializovaný zpravodaj o politice soudržnosti připravil určité tabulky, jsou velmi pozoruhodné a já jsem vždy nadšený tím, jaké má kompetence také v oblasti účetnictví náš eh, dřívější lotyšský eh, premiér. A tyto tabulky naleznete Eh, v té dokumentaci. Potom několik slov k delegaci, k palestinské delegaci. Eh, víte, že jsme se rozhodli zaslat eh, delegaci do Palestiny, tak abychom si udělali představu o tom, jakým způsobem se nakládá s podporami, které Evropská unie poskytuje tomuto regionu. Sestavení této delegace bylo složité, protože se jedná o třetí zemi, která je z politického hlediska velmi citlivou oblastí, tak nebylo možné, aby tam předseda eh, šel sám a proto jsme tady vytvořili delegaci společnost s výborem pro rozvoj a zahraniční vztahy. A po té, co se velmi obtížně jednalo o přípravě, tak se nám nakonec podařilo setkat se eh, s izraelskými i palestinskými orgány, kterých se to týká. Zajímá je samozřejmě velice podpora Evropské unie pro tento region a část delegace se dokonce dostala do Gazy přes, přes Egypt. Obecné závěry na které vyvodili z této návštěvy členové delegace nezávislé na politických aspektech, protože to samozřejmě není v kompetenci našeho výboru, hovoří o tom, že obecně, a můžeme o tom samozřejmě diskutovat, ale zkrátka, obecně bylo řečeno, že finance, které poskytujeme tomuto regionu, jsou dobře vynakládané, e, říkám dobře nebo vhodně. Znamená to, že to víceméně vyhovuje. Neměli jsme tady eh, žádná zjištění toho, že by byly ty fondy spronevěřeny, že by tam byla velká korupce eh, a eh, nedochází k tomu, že kdyby ty peníze nějak šly ve prospěch teroristických organizací jsme přesvědčeni, že ty finanční prostředky, které jsou vydávány eh, do Gazy, jsou zcela pod kontrolou Evropské unie, eh, palestinských orgánů a nebo v některých případech také mezinárodních organizací, jako je OSN a UNVA. E Ale zaznamenali jsme velký politický problém, který je způsoben okolností, že určitá, že vlastně za tuto podporu eh, tady asi šest různých položek kde se vlastně tedy poskytuje ta částka poměrně značná a k tomu se připojují ještě podpory z jednotlivých členských zemí. A Evropská unie podporuje 80 tisíc úředníků v Palestině, takže mnohem více úředníků než vlastně v samotné Evropské unie. Takže z toho generální ředitel ehm, asi je trochu vedle, protože on by si samozřejmě také přál, aby měl tolik úředníků. A takže politický vliv Evropské unie eh, v, te, v tomto regionu navzdory této podpoře je téměř nulový a to nám působí velký politický problém. Takže ještě jednou nemáme čas eh, tady k tomu vést nějakou velkou rozpravu. A tak, jak bylo uvedeno na našem minulém zasedání a jak jsme se dohodli eh, s koordinátorem, nebo s koordinátory. Měli jsme tady přátní palestinského premiéra, pana Fajada, který je dřívějším vysokým úředníkem Mezinárodního měnového fondu. A zaregistrovali jsme jeho přání, aby přicestoval do Bruselu. A zorganizovali jsme slyšení buď eh, před eh, eh, rozpočtovým výborem, a nebo před dvěmi nebo třemi výbory společně, tak abychom mohli připravit určité důsledky, které vyvodíme z této situace, až budeme vlastně zkoumat rozpočet pro rok 2011. Další bod na pořadu jednání, schválení závěrů ze schůze, která se konala minulém. Pokud nemáte žádné připomínky, tak budeme tento zápis považovat za schválený. Bod 4 je odložen a tím už se dostáváme k bodu číslo 5 a to je eh, víceletý finanční rámec na období 2007 až 2013, takže já okamžitě uděluji slovo panu Reimerovi Bergemu. Ja, Dank, eh, liebe. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Věci se v posledních týdnech těmi událostmi stále více komplikují a na základě diskuze, kterou jsme již vedli v minulosti v našem výboru, také s ohledem na úvahy našeho řadu jednání předložit určitou zprávu, která by byla také určitým měřítkem eh, při přizpůsobování víceletého finančního rámce v souvislosti s Lisabonem. Předložili jsme vám takový indikativní harmonogram, ze kterého vyplývá, že na základě možných dotazů jsme na červnovém plenárném, plenárním zasedání 21. a 20. 20. června měli diskuzi v tomto výboře a potom na základě eh, této diskuze, která to zhodnotí, by měl být předložen návrh přechodné e, zprávy 30, 13. až 14. července, e, potom Závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů by byla 21. července a hlasovali bychom, bychom o tom 13. září 2010, takže vlastně bychom i po té letní přestávce měli dostatek času na to, abychom jednali se všemi frakcemi a skupinami a potom v září e, 20. až 23. září bychom mohli eh, tu přechodnou zprávu hlasovat. Tady samozřejmě je potřeba do toho zapracovat různé změny v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a musíme tam dát dostatečnou pružnost, musíme se vyjádřit k midtime review a toto by měl být časový plán, který by to všechno umožnil. 4. října bychom potom v našem výboru mohli diskutovat ke všem těmto zprávám, eh, k finančnímu rámci, eh, k rozpočtu a 7. října bychom potom mohli hlasovat o celém Lisabonském balíčku, protože tady jsou vlastně takové tři zprávy, o které jde a ono to vypadá a já tady nevidím žádnou časovou alternativu. Vypadá to zkrátka tak, jak jsme to tady narýsovali, naznačili. Některé věci ještě nebyly vůbec zahájeny, protože také nevíme, kdy rada dospěje k nějakému stanovisku. Takže všechno směřuje k tomu, že v těch známých slavných třech týdnech budeme muset vyřešit také tento balíček. Když byste mohli odsouhlasit, nebo pokud byste se odsouhlasili tento harmonogram, tak bychom se podle té diskuze v červnu pustili do práce a Využili bychom ten prostor pro posílení také postoje našeho výboru. Dále bych dodal, že ty věci se samozřejmě nezjednodušily, protože Evropská rada ve své nekonečné moudrosti o tomto krizovém víkendu přijala balíček různých záruk o výši 750 miliard. Je jedno, jestli miliard nebo milionů, ono už, je to, ono už to je v podstatě to samé. Ale zkrátka jsou to záruky pro evropský rozpočet. Budeme to muset všechno ještě jednou rekapitulovat. Kdo, jaký byl základ těch nástrojů? Již před založením eurozóny jsme měli určité mechanismy, kde ty členské státy, které měly problémy s platební bilancí, mohly nalézt určitou pomoc. A před vstupem do eurozónu tady vzniknul nástroj, nebo byl omezen ten nástroj této pomoci na země mimo eurozónu. záruky na jaře minulého roku vzhledem ke krizi byly řádově omezeny na maximálně, pardon, zvýšeny na maximálně 50 eh, milion, miliard a 3,6 miliard z toho je garantováno pro Lotyšsko, eh, Rumunsko a, a Maďarsko a přes Evropskou investiční banku je to také zaručeno. A jinak, pokud jde o ty ostatní záruky, tak e, tam je poznámka pour memoir. To znamená, že pokud tyto záruky budou splatné, tak by e, vlastně do této položky musela být také vložena nějaká částka. Vycházelo se eh, z článku 112 eh, smlouvy. 143 eh, z toho vypadl, protože to je něco, co se zabývá podporou pro ne, Evro, ne země mimo eurozónu. Tak. A já jsem velice pečlivě naslouchal tomu, co různí experti a právní služby říkali k této věci, k tomuto právnímu základu, ale já zkrátka nejsem právníkem, studoval jsem pouze jako vedlejší předmět eh, zemědělské právo, ale možná, že to přece jen pomůže. Myslím si, že na to musíme upozornit, až vstoupí tedy toto nařízení v platnost. Eh, je tady článek 122 přírodní katastrofy nebo mimořádné události, za které vlastně příslušná země nemůže, nemůže je ovlivnit. Musím říct, že to je dosti pochybné to využívat, abych se vyjádřil opatrně. A možná by se zasloužilo naši pozornost, abychom se podívali do nějakého rozhodnutí Evropského soudního dvora, kde vlastně zákonodárce, ale také strážkyně smluv jsou vyzýváni k tomu, aby vyzvolili vhodný právní základ, ale ne ten právní základ, který je politicky nejvýhodnější, nejpohodlnější. To, co se tady děje, to je horší než to, co komise tehdy eh, udělala, eh, pokud jde o potravinovou podporu. Pokud jde o 122, tak podle tohoto článku se Rada může rozhodnout, že Evropská unie bude finančně podporovat určitou zemi a Evropský parlament bude o tom informován. To je sice milé, že budeme informováni, ale jaká jsou tedy, nebo kde jsou rozpočtová práva parlamentu? Co je s nimi? Pokud eh, taková velká částka může být rozhodnuta Evropskou radou a komisí, tak vlastně to znamená, že tady zase máme zavedení povinných výdajů eh, v rozpočtové politice Evropské unie a to jsme se teď právě snažili zrušit. Takže ono nejde pouze o otázku, jak se dostaneme eh, z této zapeklité situace a z jednostranných opatření Evropské rady a jak zachováme práva, rozpočtová práva Evropského parlamentu, rozpočtové kompetence Evropského parlamentu. Ale k tomu patří také to, jak se nám podaří do budoucna vyjasnit, že něco takového nedovolíme. Nedovolíme nikomu, aby se k námi takto zacházel, protože jak je známo, tak příležitost dělá nejen zloděje, tak se to alespoň říká v Německu, ale dovedete si představit, jaká, jaké mimořádné události by se mohly stát v budoucnosti, za které nikdo nebude odpovídat a že se potom bude používat opakovaně tento odstavec a rozpoutají se velké diskuze, nejenom pokud jde o e, tuto finanční perspektivu, ale i pro ty následující. Jak víme, tak se původně řeklo, že to všechno se garantuje určitou marží až do hranice vlastních prostředků. Eh, je tady 11 až 17 miliard euro, to je ta marže. A já bych rád od komise věděl, jak pokud jde o eh, rozpočtové hledisko a politické hledisko chce s touto situací nakládat. My samozřejmě víme, že v tuto chvíli nejsou peníze na zbyt, ale my se samozřejmě musíme také zamýšlet nad cash scénářem, to znamená, co se stane opravdu v tom okamžiku, když by ty záruky, kdyby bylo potřeba je vynaložit. Samozřejmě, zažijeme tady velice napínavou diskuzi, až budeme hovořit o politické úpravě Lisab- v souvislosti s Lisabonem, tady bude muset dojít k politické úpravě mid-time review a víceletého rámce a potom jsou tady další otázky, které souvisí s Galileem a s dalšími věcemi, věcmi. A naši přátelé v radě by nás samozřejmě s úsměvem odkázali na to, že tato marže, o které možná tady budeme diskutovat s ohledem na určité revize, včetně eh, financování zahraniční služby, že to už tento rok není k dispozici, ale že to všechno bylo vlastně již eh, jaksi potvrzeno rozhodnutím rady. Takže to je opravdu napínavý postup a myslím si, že to pochybňuje demokratizaci Evropy. Vhodný eh, právní základ by byl článek 352 a já tady chci citovat eh, se stanoviska eh, hospodářské služby německého Bundestagu. kde se uvádí, že pokud jde o rozhodnutí v minulosti, a my samozřejmě v právně vědecké literatuře to tam Eh, můžeme všechno najít. Eh, a ten článek 122 je dosti pochybný v této souvislosti. Já tady budu citovat zákonodárce eh, zatím nařízení k podpoře platebních bilancí členských států, které povolují půjčky neorientoval na články 134, ale na klauzuly pružnosti článku 352. Takže to je docela zajímavý právní argument, když přihlédneme k právnímu výkladu a využívání různých článků dřívějších smluv před Lisabonskou smlouvou a samotné Lisabonské smlouvy. Já nevím, kdo si toto přesně vymyslel. V této podobě eh, takto vlastně obsáhnout tu částku 60 eh, miliard. A stalo se to ať už vědomě nebo nevědomě. Ovšem, je to napadení práv parlamentu. Je to problém, který vidíme také do budoucna. A s ohledem na budoucnost tento problém musíme napravit také eh, v souvislosti s jednáním o rozpočtu, tak, aby něco takového už nemohlo nastat. Já nechci na tomto místě dělat něco, co dělají kolegové Německého spolkového sněmu, jako například kolega Gauweiler eh, v souvislosti s rozhodnutím eh, o balíčku a jestli se na tom podíleli eh, parlamenty. Já nechci se obracet na ústavní soud, to v žádném případě, ale dostatek důvodu, abychom se obrátili na Evropský soudní dvůr, bychom samozřejmě měli. Ovšem je lepší toto vyřešit politi- politicky. Já s tím samozřejmě souhlasím. Ovšem, není možné, aby se zprávy a kompetencemi parlamentu nakládalo tímto způsobem a postupovalo se tak, jak jsme to právě zažili. To, že nebyl využit článek 352, souvisí samozřejmě také s tím, že i parlament musí podat souhlas v takovém případě. A já nevím, jak je to v jiných členských zemích, ale také se vlastně musí postupovat eh, podle eh, článku 23 a musel by se do toho zapojit například Bundestag. Takže všichni experti, eh, kteří se v té době tím zabývali, se zamýšleli nad tím, jak přijmout rozhodnutí, které bude rozumné a bude moci být přijato co nejrychleji a bude moci, budeme moci vyslat určitý signál pro trhy. Ale v tomto případě jsem vlastně ten právní základ obešel. Já bych k tomu samozřejmě mohl hovořit ještě dlouho, pane předsedo. A ještě řeknu, že bych očekával, že komise po té, co tady byly předložena fakta, nepokočí rameny a nestáhne se, ale se post, ale že se postaví na stranu Evropského parlamentu a pomůže nám tyto škody napravit, protože jinak to bude mít důsledky nejen pro vztah k radě, ale i pro vztah komisi. Ke komisi děkuji. Merci bien. Euh, děkuji. Ingrid Gressler se hlásí o slovo. Já jsem vlastně chtěla jenom tady podat takovou krátkou zprávu, že podporuji eh, kolegu Begeho a já jsem včera měla právě schůzku s rozpočtovým výborem Bundestagu. A oni vycházejí z toho, to bylo na tom zajímavé, že pokud opravdu bude těch 60 miliard splatných, to bude ta první tranše. To už můžeme vlastně s jistotou eh, předpokládat, že na to přijde. A oni vycházejí z toho, že právě tam pak bude k dispozici evropský rozpočet. Tak to jim bylo vysvětleno. Evropský rozpočet prostě bezprostředně z toho jednoročního aktuálního rozpočtu. A kdyby tomu tak bylo, tak to by samozřejmě znamenalo ještě další porušení našich rozpočtových pravomocí, protože to by s náma musel někdo nutně prohovořit. To Oni říkají, dobře, zaš pošlete mi peníze, my potřebujeme nové peníze. To, oni, to opravdu by bylo zajímavé se dovědět, co vlastně rada schválila. A musíme musíme se zamyslet nad tím, kdo to vysvětluje národním parlamentům tak, že tomu rozumí vlastně špatně. Z toho, co já chápu, říká kolega Böge, tak jak on tomu eh, rozumí, tak by to znamenalo jasné právní porušení, takže já chci jej podpořit. Tady vidíme čarodějovi učně a opravdu tady může docházet k čemukoliv a my se musíme dozvědět, co zatím vězí. Děkuji, Ani Jensen. Já bych eh, chtěla poděkovat Rainerovi Chci mu poděkovat za to, že nás seznámil s tím, o jaký problém se jedná, o jaké právní problémy se jedná. Já myslím, že všichni souhlasíme s jeho zásadním přístupem. Potřebujeme prostě najít nějaké řešení. A musíme najít řešení proveditelné. Samozřejmě je pravda, že toto řešení vyvolalo určitou paniku a dalo by se ptát, proč potřebujeme těch 60 miliard když máme i všechny ty záruky členských států. Ale na těch 60 miliardách je dobré to, že, aspoň předpokládám, společně s tím finančním nástrojem IMF, to můžeme mobilizovat velice rychle. Zatímco by bylo mnohem obtížnější a časově náročnější poskytnout prostředky z členských států. Ale rozhodně je to tak trošku zvláštní. Vzhledem k tomu, že tuto krizi vyvolaly podrozvahové pohledávky, podrozvahové transakce bank a dokonce členských států, že se to bude řešit něčím, co bychom také mohli nazvat podrozvahovým řešením, protože v rozpočtu žádné prostředky nejsou. A pokud země, která dostává tyto prostředky, nesplácí půjčky, pak teprve se ty peníze dávají na stůl a stává se z toho větší částka. Já myslím, že to je na tomto těžké. Abychom to nedělali tak s těmi penězi, jako to obvykle děláme s investičními bankami a dalšími zárukami. Je to záruka, která zřejmě nestojí nic a to se málo kdy vidí. Takže já bych podpořila Rainerův postoj v tom smyslu, že parlament by se pokusil najít řešení, které je mnohem proveditelnější a také právní základ, pokud to bude možné, právní základ, který bude mnohem proveditelnější. Rozhodně je v celé této věci politování hodné, že nám chybí transparentnost. Tak to by se to dělat nemělo. Děkuji, Paul Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady musíme dávat pozor, abychom eh, se do té debaty eh, nedostávali eh, tak, že tam se prostě lopatou přesypávají peníze z jedné strany, hromádky na druhou. A e, ta, ale tady se jedná o to, že my chceme provést očištění, čili nejen převádět peníze z A do B, ale zamýšlet se nad tím, jak díky tomu dosáhneme větší konkurenceschopnosti, lepšího využití poměst daňových poplatníků ke splácení e, té zadluženosti, odbourávání té zadluženosti. Tady o tom se nemluví dostatečně a pokud rada opravdu vyhradí těch 60 miliard a dá je k dispozici, tak potom tady si myslím opravdu bychom se měli bavit s těmi ministry financí, z čeho to je kryto, těch 60 miliard. My tady máme na stole něco, to jsou takové nějaké ty um, sumy z těch aukcí, z, toho, z těch eh, CO2 povolenek, a tady je taková velice um, volná diskuse, taková trochu vágní, ale kolik peněz z toho bude k dispozici? Prostě já si myslím, že ty penízky, peníze nebudou dávány k dispozici národním ministerstvům financí, ale pokud se to zakládá, ty aukce na evropském zákonodárství, tak by to mělo být k dispozici evropským orgánům. A tady musíme nutně tlačit na to, aby nám konkrétně řekli, z čeho budou, bude kryto těch 60 eh, miliard a eh, že mají být k dispozici už nyní. Eh, pan Godmanis? very short. Thank you. Velmi krátce, mnohokrát děkuji. Já jsem slyšel, že se povídá, jak by Evropská unie celkově zaručila těch 60 miliard. Použila by se takzvaná záruka, která se obvykle používá. To znamená, v každý rok, když nevyužijeme nějaké prostředky, třeba v roce 2009 jsou to asi 2 miliardy, a pokud každý rok budeme mít takový nadbytek, tak to není nadbytek vlastně, nebo přebytek. Jsou to nevyužité prostředky, které jsme si naplánovali. Bude to takzvaná záruka k těm 60 miliardám. A dá se snadno spočítat, že když to budou 2 miliardy, tak musíme pracovat na tom, abychom nějaké prostředky nevyužili. Každý rok zhruba ty 2 miliardy. A pokud máme mít záruku na 60 miliard, tak si musíme vypočítat, jestli ty 2 miliardy stačí nebo ne. Předtím to bylo 50 miliard. To, co se říkalo o Maďarsku, Bulharsku, o mé zemi, ano, to je pravda. Ale my jsme tolik peněz nevyužili. Maďarsko už nic nebere, my taky. Takže já myslím, že to znamená, že ve skutečnosti je těch peněz mnohem míň. A když to bude těch 60 navíc, to, co se plánuje v tom balíčku, pokud se toto také využije méně, pak případně je možné využít ty nevyužité prostředky, pokud budeme mít záruky. Potřebujeme nějaké zajištění. Někdo něco musí dát do rozpočtu. Teď máme v rozpočtu jednu položku k tomu, jak obsluhovat tento dluh, tu půjčku, kterou teď dáváme těm třem zemím. A otázka zní uvnitř Evropy. Možná, že se něco poskytuje i jinak, ale pokud je tento mechanismus reálný, nebo ne, já nevím, já už jsem se ptala, ale zatím jsem nedostal jasnou odpověď. je zřejmé, že když si vezmete nějakou záruku v případě, že se musí zaplatit, potřebujeme nějaké zajištění. Pro ty, kdo se ptají, čím to zaručíme, kde jsou ty peníze. Když využijete 100% rozpočet, tak potřebujeme peníze od někud odinut, třeba přes nové daně nebo nové příjmy EU a tak dále. Ale tento mechanismus představuje nevyužité prostředky. A já jsem slyšela, že to, to se proslýchá. Je to takto? Nebo ne? Děkuji. Děkuji poslední řečník, pan Alfonsi. Děkuji, pane předsedo. Tady jsme ve výboru pro rozpočet, takže já samozřejmě chápu, že je potřeba zajistit, že budeme mít právně bezpečná řešení a že budeme opravdu postupovat eh, legálně. Mnoho věcí tady bylo děláno velmi narychlo, naléhavě, improvizovalo se. A já vím, že tady bylo hovořeno eh, o tom, že tady vlastně některé věci nepoužíváme, i když je to v souladu s našimi možnostmi já si myslím, že tady bychom neměli působit tak, že něčeho litujeme, protože ono je velice důležité, aby Evropská unie tady ukázala svou solidaritu, umožnila Řecku, aby si mohlo za rozumné eh, úrokové píry eh, si půjčit a je tady signál, že členský stát se může i zadlužit nebo půjčit si peníze za rozumné uh, úrokové míry. Já si myslím, že to je velice důležité. A Museli jsme vyzna- vyslat tento signál. Děkuji, vážený kolego. Já se k tomu vyjádřím dvěma připomínkami a potom dám slovo panu generálnímu ředitelovi, aby se k tomu vyjádřil, především na otázky, které tady říkal zpravodaj. Za prvé je to již provedeno, už se to aplikuje, takže vlastně jsme postaveni před fakt, před hotovou věc. Jak říkal pan Alfonzi, tak jsem také já přesvědčen, že rozhodnutí bylo přijato velmi narychlo v naléhavé situaci. A samozřejmě, když vidíte, že někdo se topí, tak eh, první věc je, že nebudete dodržovat zákon, ale že zachráníte tu osobu, která se topí. Eh, v tuto chvíli jsme Řecko ovšem zachránili ale byly tady jiné členské státy, které byly vlastně ohroženy a některé z nich eh, eh, byly velmi významné, ty členské státy, pokud jde o počet obyvatel a eh, celkově o jejich váhu. Takže tady bylo potřeba naléhavě jednat a na to bychom měli myslet. My jsme parlament, máme určitou odpovědnost. A výkonná moc má zkrátka svou odpovědnost také. Takže tady jde o to, že rada musela jednat, měla tuto odpovědnost, reagovala, reagovala rychle. A my všichni se shodneme na tom, že jsme tady hovořili s koordinátorem a víme, že máme udělat vše, co je v našich silách a dbát na to, abychom posílili důvěryhodnost tohoto plánu. Ovšem, to je jedna věc. A dále musíme všichni samozřejmě konstatovat, že právní mechanismus, který byl zvolen, tady představuje politický problém, který bude potřeba co nejrychleji rozřešit do budoucna. A samozřejmě je to tak, že rozhodnutí bylo přijato a teď máme před sebou poněkud eh, změněnou situaci. A je tady něco, co je nepřijatelné. Nemůže to trvat do budoucna. A to, že eh, v tomto plánu 750 miliard je určitá částka, která odpovídá určitému postupu. Eh, takové je to podobný mechanismus, jako byl uplatněn v případě Řecka, to znamená, že členské státy mají možnost eh, si půjčovat, aby eventuálně mohli sami půjčit někomu, kdo je v problémech. Tady samozřejmě je to pod kontrolou evropských, teda národních parlamentů. A pak je tady 60 miliard, které jsou naprosto mimo jakoukoliv kontrolu. Je to bez eh, účasti Evropského parlamentu, ten jak se neúčastnil vytvoření toho mechanismu, eh, ne, neovlivňuje ani vytvoření nebo stanovení výše té částky, ani k tomu nepředkládá žádné stanovisko. A zásah Evropského parlamentu je naplánován pouze v případě, že by se využily záruky. No, takže tady je e, potom to riziko, že to mm, že potom to bude muset být někde zahrnuto do rozpočtu a potom se samozřejmě využije nebo zapojí se do toho i parlament, ale budeme opět postaveni před hotovou věc že eh, pak se řekne, že tady je nějaká země, tam má problémy, musíme jí pomoci, rada to takhle rozhodla a tak tady tím pádem my to musíme udělat. Ale takhle to nemůže fungovat. Není to žádná kritika toho rozhodnutí, které bylo učiněno. Je to dobré rozhodnutí, všichni to podporujeme, ovšem v tuto chvíli, po té, co jsme zachránili toho, kdo se topil, tak musíme myslet na prevenci. A musíme se snažit za nejlepších podmínek uspořádat eh, záležitosti a podmínky pro uplatňování takového mechanismu. Tak jak tady říkal i pan kolega Gottmanis, musím k tomu i já dodat, že je přeci jen poněkud zvláštní zavést záruku k veřejnému rozpočtu v takové velké výšce 60 miliard a e, v rozpočtu se to pro, mítne pouze tím por memoách. Takže to opravdu není příliš seriózní postup, protože pokud bychom skutečně museli využít tu záruku, tak bychom někde na to museli nalézt finanční prostředky a problém finanční záruky Eh, není samozřejmě stejným způsobem uplatňován v soukromém nebo veřejném účetnictví. Ten pojem eh, pour mémoire se často používá ve veřejném eh, rozpočtování. Ale mm, je třeba to zvážit. Pane generální řediteli, mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte, co nám k tomu můžete říct. Merci beaucoup. Président. Děkuji, pane Já si myslím, že pokud je o to vaše poslední vystoupení, tak z toho no, vyplývá určitá moudrost a to, že už se to stalo. A my všichni se musíme postarat o to, aby tato záruka, která byla poskytnutá Evropskou unii, byla respektována všemi. Musí to být solidní záruka, která v určitém okamžiku umožní zasáhnout na trhy, tak, aby se umožnilo to poskytnutí příslušných prostředků tomu potřebnému státu. To je velice důležité, je to nezbytné. A za druhé, samozřejmě bych se tady mohl také pustit do rozpravy o právním základu, který byl zvolen. Chtěl bych ovšem eh, připomenout, že článek 122, který byl zvolen jakožto právní základ, je ve smlouvě, a to v kapitole, které se říká politická, ekonomická a měnová a specificky, specifičtěji mohu říci, že je to ještě v kapitole o eh, ekonomické politice. Takže v této věci hm, se skutečně jednalo o věc eh, ekonomické politiky a byly to opravdu mimořádné okolnosti. Ale nebudu se pouštět eh, do těchto úvah. Samozřejmě jsem si tady vyslechl váš názor, který zde zazněl a respektuji samozřejmě stanovisko Evropského parlamentu. Ovšem, pokud jde o mobilizaci nebo poskytnutí té záruky eventuální, eventuální uplatnění záruky, tady bych chtěl k tomu říci dvě nebo tři věci. Za prvé, tento model se nijak nelíší od modelu, který jsme použili v minulosti pro podporu platebních bilancí členských států, které byly mimo eurozónu. Takže ještě jednou zopakuji, že jde o to, abychom tady poskytli evropské záruky k částkám, které budou vypůjčeny na trhu a potom eventuálně uplatnit tuto záruku v případě nesplácení ze strany členských států, které tím budou dotčeny v určitou lhutu. Tato záruka by potom byla aktivována v tomto případě, který je ovšem velice nepravděpodobný, a byla by okamžitě splatná eh, podle disponibilních finančních prostředků komise. A v další fázi by následovalo vytvoření opravného rozpočtu, který by umožnil do rozpočtu příslušným způsobem zahrnout ty částky. V tuto chvíli tady vyvstává jedna otázka a pan komisař se k tomu v nejbližší době vyjádří. Jde o to, zda je nebo není vhodné do rozpočtu vkládat e, specifickou položku k těmto zárukám. Protože pokud bychom se takto rozhodli, tak e, by s tím bylo spojeno to označení PM, takže by se nejednalo o vytvoření záruky pro půjčky, eh, které zatím nebyly uděleny. To je to, co bych k tomu mohl říct v tuto chvíli. Částka 60 miliard, tak jak eh, jasně uvádí nařízení, byla stanovená tak, abychom zůstali pod stropem vlastních zdrojů. A je zřejmé, že ty eventuální půjčky, které budou na trhu přijaty, budou muset respektovat tyto hranice, které jsou tady dány těmi vlastními zdroji a z technického hlediska to nepůsobí žádný problém. Takže to je vše, co mohu v této chvíli k tomu říci. A pokud byste dovolil, tak bych se ještě stručně vyjádřil k tabulce, která tady byla rozdána, kde je ten orientační harmonogram pro finanční rámec. A musím říci, že v této tabulce je 22. 25. listopad plenární zasedání a hlasování o tom, co se nazývá Lisabonský balíček. A to by se týkalo také ústavní smlouvy, finančního rámce, finančního nařízení. A je tady napsáno EEAS a otazník. A já předpokládám, že je to chyba, když se dívám, jak se tváří váš kolega, protože pokud jde o komisi a paní baronku Eštonovou, tak naším cílem je, abychom postupovali co nejrychleji, pokud jde e, o e, vnější služby. Takže by bylo špatné, kdyby vlastně ty finanční prostředky proto byly schváleny takto pozdě. To by opravdu e, byla velká brzda pro tento útvar. Děkuji. Děkuji vám i za... A pokud jde o tu poslední připomínku, tak pokud komise předloží specifický opravný rozpočet pro uh, ty vnější služby, to je podmínka jenom související s touto věcí a je to pouze pracovní tabulka, takže eh, to není nic, co by bylo pevného. Tamhle se hlásí další řečník, takže prosím, máte slovo, ale velmi stručně. Pan Kalfi? Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jen jedna věc. V návaznosti na to, co říkal pan generální ředitel. S tím evropským finančním stabilizačním mechanismem v podstatě Evropská unie přebírá suverénní dluh nějaké země na své účty. Za účelem dosažení nižších úrokových sazeb, to znamená, aby to bylo levnější pro tu konkrétní zemi. A s tím souvisí ekonomická otázka. Já na rozdíl od pana generálního ředitele nemyslím, že jde o právní problém. Samozřejmě musíme zjistit, jaké právní aspekty tu jsou, ale problém se týká samotného postupu v parlamentu, protože to jsou půjčky s dlouhodobější splatností a je možné, že ta splatnost například přesáhne víceletý finanční rámec. A pokud se přikloníme k tomu, že třeba, jak komise navrhuje, vytvoříme samostatnou rozpočtovou položku, bude to znamenat, že si musíme vyhradit další prostředky a zkrátit jiné rozpočtové položky, abychom pokryli věci, které můžeme očekávat v budoucnu. Takže já bych opravdu navrhoval, že se k této věci ještě vrátíme a rozpracujeme mechanismus, do kterého bude zapojený i parlament. Abychom věděli i z hospodářského hlediska, co se vlastně děje. Děkuji, kolego. Inge mezi tím odešla. Chce to Rainer nějak zavřít, nebo ne? Ne, dobře, takže poslouchejte, já vám děkuji, děkuji panu generálnímu řediteli. Já myslím, že jsme velice dobře pochopili, co jde parlamentu. A určitě ještě budeme mít příležitost vyjádřit se v rámci budoucích vyjednávání a budeme moct mluvit o finančních vyhlídkách, o finančních nařízeních a tak dále. Mnohokrát děkuji. Takže jako další tady máme setkání s decentralizovanými agenturami. Vítám tady velice silnou, kompetentní a šarmantní delegaci těchto agentur – Pan Takala je ředitelem agentury v Bilbao, paní Lanel je ředitelka agentury v Parmě, je to předchůdkyně pana Takely, a pan Sprenger je ředitel agentury ve Stockholmu. Juta chce říct něco na úvod? Já si vezmu tento. Srdečně vás vítám. Tradičně je tomu tak, že než se začneme intenzivněji zabývat rozpočtem, máme takovou tu meziagenturní schůzku. A s časem jsme vlastně, jelikož ta spolupráce běží celý rok a poměrně hladce, jsme to tak trochu srazili dohromady, že se dostaví vlastně jenom ta trojka. Když si tomu bývalo tak, že přišli všichni ředitele, ale ono to není pouze tou zlepšenou spolupráci, ale možná i tím, že ty agentury se nějak množí, takže to bychom si museli pronajímat stále větší eh, zasedací místnosti, abychom opravdu byli schopni uspořádat takové všeobecné meziagenturní setkání. Tedy ne, dejme se hned do práce a přímo předneste nám, co vám leží na srdci a my to zkusíme pak zohlednit v té naší další práci. Monsieur le directeur général. Děkuji, pan generální ředitel. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za tu příležitost, že jsme se mohli přijít. Já, pan Takala, jsme z agentury v Bilbao, která se zabývá bezpečností a zdravím při práci. Rozhodně vítáme příležitost zapojit se do tohoto dialogu, zvlášť v této důležité chvíli, kdy připravujeme rozpočet na rok 2011. A jsme také rádi, že se můžeme zapojit do práce mezi institucionální skupiny. Nejprve něco k rozpočtu na rok 2011. V kontextu rozpočtových diskuzí agentura plně chápe, jaká omezení působí současná hospodářská krize. Současně je ovšem agentura přesvědčená o tom, že se musíme zabývat nejenom zdroji, které jsou přidělené agenturám, ale také tím, jak mohou agentury přispět, čím mohou přispět. Agentury představují klíčového aktéra v naplňování politických cílů Evropské unie a dosažení výsledků, které jsou důležité pro evropské občany. Každá agentura se zabývá konkrétními potřebami, konkrétními výzvami a řeší relevantní problémy, například bezpečnost potravin, bezpečnost práce, námořní bezpečnost, abych zmínil některé z nich. Ty důvody, na základě kterých agentury vznikly, dodnes platí a v některých případech, jak se to projevuje také v horizontálním hodnocení agentury, to skutečně podstatné. Agentury také musí sehrát klíčovou úlohu při naplnění strategie Evropské unie 2020. Ale aby byly schopné tuto úlohu splnit, je možné, že se budeme muset zabývat i tím, jaké máme k dispozici zdroje. Agentury mohou přispívat nejrůznějším způsobem. Mohou například zpracovat vědecké poznatky, mohou sloučit expertizu z celé Evropy, mohou vytvářet lepší základ pro politická rozhodnutí, mohou přiblížit evropské politiky evropským občanům. To jsou některé věci, které mohu zmínit. A agentury proto jako alternativa automatického přidělování rozpočtu na základě koncepce nějaké té zvolené rychlosti, chceme rozpočet, který vychází z výsledků, potřeb a politických priorit. A v tomto kontextu ten skromný dopad agentur na celkový rozpočet EU musíme také zohlednit. My nevykládáme, nevynakládáme tolik prostředků z rozpočtu Evropské unie. Agentury opravdu mohou přispívat a oceňují to, čím přispívají klíčoví hráči a systém agentur s jednoznačným pověřením umožnil Unii dosáhnout podstatných výsledků oblastech, na kterých záleží evropským občanům. A diskuze v meziinstitucionální pracovní skupině je dobrou příležitostí zamyslet se nad tím, jak ještě zdůraznit příspěvek agentur. Činnost této pracovní skupiny je zvlášť důležitá pro agentury, protože agentury jsou tím přímo ovlivněny. Agentury mohou přispět k celému procesu ku prospěchu všech zúčastněných mohou poukázat na to, kde jsou problémy a mohou také pracovat na řešení. Nicméně plně respektujeme složení skupiny a ocenili jsme také zapojení do horizontálního vyhodnocení a do zpracování první části materiálů, které nastíní současnou situaci. Agentury se domnívají, že by prospělo při práci na dalších třech částech tohoto materiálu, kdyby se do toho agentury přímo zapojily. Například na základě určitých prohlášení v pracovní skupině nebo na základě příspěvků pro, do vlastní formulační činnosti. To se však zatím nepředpokládá. A agentury proto z vlastní iniciativy připravili příspěvek do druhé části, předali jsme ho členům pracovní skupiny v únoru a v březnu 2010. Konvenční trojka agentur také ráda přispěje jakýmkoliv dalším způsobem do činnosti pracovní skupiny a napomůže členům pracovní skupiny. A v tomto smyslu se spojíme se členy pracovní skupiny a nabídneme jim naši součinnost. Chceme zdůraznit čtyři oblasti, které nás váš zajímají. Za prvé, zpráva agentur. Význam dosažení účinnosti ve zprávě agentur všichni chápeme. Zapojení příslušných zúčastněných stran navíc přispívá k naplnění cílu agentur, protože se zajistí angažovanost a relevantnost těch cílů ve vztahu k potřebám. Správní uspořádání musí přispět jak k účinnosti, tak k efektivitě, aniž by to ohrozilo výhody, kterých je možné dosáhnout. Potřebujeme správní uspořádání ušité na míru agenturám. Máme například správní radu o 84 členech v agentuře v Bilbao. Zdá se, že pro malou agenturu, jako je ta naše, to je příliš. Ale současně to souvisí s tripartitní strukturou členských států. Máme zaměstnance, vedoucí pracovníka a tak dále, takže je to vlastně 27 plus 27 plus 27. To jsou naši klíčoví aktéři, jsou to klíčoví partneři v naší síti. A proto je stejně důležité zachovat některé z těchto lidí, možná ne, ne všech 84, ale potřebujeme úzké kontakty se všemi třemi skupinami, ze kterých vychází náš pracovní systém. Druhá část, kterou jsem tady chtěl zdůraznit, je e, zpráva agentur. Agentury se mohou podepsat pod všechny zásadní principy jako instituce, pokud je o zprávu. Musíme zajistit, že prováděcí pravidla budou upravená podle potřeb jednotlivých agentur. A to znamená, že třeba využít flexibilních marží. Musíme také zohlednit zásadu proporcionality. Potřebujeme pravidelně jednat s rozpočtovými orgány, abychom naplnili náš mandát, abychom měli dostatečné zdroje. A přímé zapojení agentů do diskuzí mezi komisí a rozpočtovými orgány je také nutné, zvlášť pokud jde o očekávaný proces dalšího finančního rámce 2014 až 2019. A v době krize musíme být opatrní, pokud jde o výdaje. Podívejte se na náš rozpočet. V Bilbao je to 50 milionů ale ty problémy, které nás očekávají, například když se podíváte třeba jenom na jeden aspekt předčasné odchody do důchodu, každý rok nás to stojí 250 miliard. Znamená to, že opustíme takovýto přístup, nebo budeme se snažit zajistit, že lidé zůstanou v práci a budeme mít méně výdajů u penzijních fondů, nebo budeme nějak šetřit v rozpočtu, který máme teď. To je tedy kontext, ve kterém pracujeme ve společnosti jsou velké výdaje. Třetí prvek je zpráva Evropské unie. Řízení Evropské unie. Agentura hraje značnou úlohu při realizaci politiky EU, například sektorových strategií. Lepší zapojení agentur by se mělo zajistit při plánování evropských činností, zvlášť v případech, kdy to má vliv na agentury. A poslední čtvrtá věc balíčky hostitelských států, Ustavující nařízení, podle kterých vznikají agentury, nezajišťují minimum, které má poskytnout hostitelský stát. A my víme, že to je těžký problém. Minimum nebo minimální požadavky nebo podmínky pro vznik agentur, které nám chybí, mají dopad na účinnost a efektivitu. Má to vliv také na atraktivitu pro potenciální zaměstnance. Mělo by být možné stanovit minimální podmínky, za prvé pro vznik agentur, pro zřízení agentur a za druhé minimální podmínky pro příslušné smlouvy. A musíme zajistit standardizovanou podporu komise pro agentury v počáteční fázi jejich činnosti. Uznávám, že před dvěma lety proběhla velice dobrá diskuze, mělo to velký vliv především na náš vývoj, na náš rozvoj. My už jsme teď na dobré cestě k tomu, abychom dosáhli dohody s příslušnou vládní agenturou nebo s vládou ve Španělsku. Takže já děkuji za podporu parlamentu v minulosti. Opravdu to mělo určitý dopad. Jsme si vědomi toho, že poslanci Evropského parlamentu sdílejí některé tyto naše obavy. Jde například o ty smlouvy s hostitelskou zemí, už jste o tom mluvili v minulosti. Jsme opravdu rádi, jak jste k této diskuzi přispěli, ale chceme, aby to dál pokračovalo, zvlášť v diskuzích pracovní skupiny institucí. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Děkuji, pane generální řediteli. Chtějí se vyjádřit ostatní členové vaší delegace? Nechtějí? Dobře, děkuji vám. Vzali jsme tady především na vědomí to, že architektura agentury eh, Bilbao je tak komplexní jako Guggenheimova a ovšem nebylo to nákladné. Pokud jde o investice, nevím, jak je to s náročností toho fungování. Je jasné, že agentury hrají velmi důležitou roli. Jak říkáte, jsou tady určité společné problémy, ale samozřejmě jsou tady i odlišnosti mezi agenturami, které existují již delší dobu a mezi novými. Uh, které se musí nejprve zaběhnout, potom jsou tady eh, agentury, které mají komerční příjmy a pak jiné, které je nemohou mít a samozřejmě je tady třeba to hodnotit podle té konkrétní situace. A my máme tady Jutu, ona je velice kvalifikovaná na to, aby nám tady v tom dobře poradila. A teď má slovo paní Anjensen. Thank you, Chairman. Um, and thank you to Mr. Takula for his uh, outline of, of the wishes. Děkuji za to, že jsme tady si vyslechli takový náčrt těch přání, možná i z dlouhodobého hlediska. Já bych tady ráda se věnovala dvěma tématům. Jedna věc to je rozpočet na příští rok a pak záležitost té dlouhodobé perspektivy. Tedy, co se týče toho rozpočtu na příští rok. My máme tady před sebou dokument, jež připravil naše um, oddělení pro politiky a to je takový přehled těch mnohých agentur, um, jež v současné době máme. A co je na tom zajímavé? Za prvé, že vlastně dochází k pouze k velice minimálnímu snížení rozpočtu pro agentury na příští rok, což vyplývá ze skutečnosti, že agentura pro chemikálie se začne plně samofinancovat, jak se zde říká, e, na prozatímním bázi. Tedy v roce 2011 agentura pro chemikálie bude financována z poplatků, z příspěvku a na druhé straně máme příští rok celou řadu nových agentur. Máme tady například finanční úřad, finanční dohled, potom ten systém pro informatiku v vnitru a spravedlnosti a agentura pro uprchlíky a to je 2,45 milionů dodatečných výdajů na rok 2011. Já se tady zamýšlím a možná nám i komise o tom může trochu o tom říct. Co znamená to, že je to dočasná věc u těch chemikálí? My vytváříme nových agentur mnoho a nyní vyhlídka, musíme se dívat dál do roku 2012, 2013 budou problémy s tím, abychom ty agentury ufinancovali, abychom našli ty prostředky. Já například mým koníčkem takzvaně je doprava. Dopravní agentury jsou obohacovány o nové úkoly, například bezpečnost dopravě. Mají novou úlohu. Budou potíže s tím nalézt pro ně ty finanční obnosy, protože tady ta, ten manévrovací prostor je velice úzký. Nebudujeme si, nezaděláváme si na určité obtíže v oblasti financování těchto agentur, takže to už je otázka, jež se týká jednak toho rozpočtu na příští rok a jednak toho, co se skrývá za těmi e, číselnými údaji a co znamená to dočasné samofinancování agentury pro e, chemikálie. A nyní z dlouhodobého hlediska tady bych řekla, že bych se připojila k Jutě a já jsem rovněž členkou toho výboru pro institucionální, interinstitucionální spolupráci s agenturami a rozhodně si bedlivě vyslechneme eh, toho, co nám ty agentury samotné chtějí sdělit. A myslím si, že mezi námi a v rámci europoslanců je ta spolupráce docela dobrá. Máme poměrně dobré zkušenosti s těmi agenturami. V tom smyslu je to taková týmová spolupráce. Rovněž mám pocit, že komise a rovněž pan Sepk- Šepkovič je poměrně angažovaný, ale asi budeme mít problém s radou, tady mám ten pocit. To je opravdu eh, takové nevlastní dítě rady. Je to mezivládní konstrukt a rada tedy je tomu zasvěcena a my nechceme se vměšovat, ale v momentě, když to rozhodnutí padne, tak najednou už se tomu rada nevěnuje. Obrátila a já doufám, že teda agentury, komise i parlament budou schopni znovu vytáhnout tu radu um, na širé pole a zapojit se do těch smluv s agenturami, do té spolupráce a propracovat takový způsob jednak efektivní spolupráce a zároveň dostatečně flexibilní na to, aby ty agentury byly schopny dobře fungovat, každá ve své oblasti a každá svým vlastním způsobem. Děkuji. Merci Anne. Monsieur Bokros. Děkuji, pan Bokros. Thank you very much. Just very briefly. Mnohokrát děkuji, jen velmi krátce. Když si udělám analýzu některých z těch tabulek, které jsou v tomto dokumentu, který zpracoval politický útvar pro decentralizované agentury, máme tabulku, kde jsou počty zaměstnanců, ale uvádí se tam, že jde o schválený plán zřizování, takže mělo být o počty zaměstnanců, ale nic se tam neuvádí. Ti, kdo ty dokumenty zpracovávají, by měly být přesnější. Ale Zaujalo mě to. Když se podíváme na ty agentury celkově, u více než 11 je tady důvod pro značné navýšení počtu zaměstnanců. Aniž by tam bylo nějaké zdůvodnění, proč je to nutné. Pokud vím, chápu tedy, že zřizujeme nové agentury, zvlášť ten bankovní úřad, také u pojišťovnictví a o trhu s papíry, ale v době, kdy máme opravdu závažnou globální krizi, ale ještě akutnější krizi v eurozóně a v Evropské unii, já myslím, že není zdůvodněné, aby tam bylo takové velké navýšení o více než 250 osob v tom plánu zřizování. Takže dalo by se říct, že s tím vůbec nesouhlasím aniž bychom si prošli zdůvodnění v jednotlivých agenturách, výsledky jednotlivých agentur, není vhodné navrho- navrhovat takováto zvýšení. A pokaždé, já myslím, že agentury by měly skutečně zdůvodnit navýšení. Já myslím, že celá řada dalších agentur, kde by měl být, eh, mělo být zdůvodnitelné snížení, takže bychom se na to měli celkově podívat v rozpočtu. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, Děkuji, nikdo další se už nehlásí o slovo a já bych požádal Jutu, aby se vyjádřila, pokud si... Jutta, bude jen... Danke, danke. Um... Ano, děkuji. Co tady řekl pan Takola? To už v skutku jsme eh, rovněž projednávali v té inter institucionální pracovní skupině. To už jsme měli jakoby na obrazovce, metaforicky zejména, eh, co se týče povinnosti hostitelské země a já vím, že když jsem byla v Dubnu na plénu a hovořila jsem o tom poprvé, že samozřejmě existují členské státy, jež neberou své povinnosti vážně, které nepomáhají a to už dlouhodobě, celá léta. Přece jenom se tím něco rozjelo, něco se pohnulo a doufám, že v té pracovní skupině interinstitucionální společně s radou se dopracujeme nějakých, nazvejeme je pravidel, které pak budou víceméně závazná. Pokud se nějaký členský stát uchází o to, aby u něj nějaká agentura získala sídlo, aby jasně věděl, oč se pak musí postarat. Aby to nebylo tak, že pouze chce mít um, tu čest symbolickou, ale že se pak opravdu prakticky o tu agenturu samozřejmě v rámci toho, co by měl postarat o to, aby vše běželo. A tady ještě k tomu řeknu přídavkem a řeknu to i zde že bychom i v té pracovní skupině pro interinstitucionální spolupráci i spochybnili to, že rada si smí rozhodovat úplně sama, kam má určitá agentura jít. Proč bychom i my zde neměli spolu rozhodovat u všeho. Ano, já vím, že rada argumentuje, že že má ten prejudikát jmenovat sídlo nějaké instituce. Ano, tam se odvolávají na tu smlouvu. Ale prosím vás, přece rada nemůže pokaždé jakoby argumentovat tím, že taková agentura je institucí v tom institucionálním smyslu. Tady jsme se bavili o nějakém právním základě a tak dále, ale víme, že jsou často jen tak, tak udržitelné. A i zde je to tedy na trošku hliněných nohách ta argumentace a myslím, že bychom se k tomu ještě měli na té naší pracovní skupině vrátit, abychom Kdybychom byli schopni spolurozhodovat, tak bychom to ukočírovali lépe. A myslím si, že tady by parlament měl mnohem lepší cit pro věc a dokázal by vše lépe pohlídat. A pak ještě jiná věc. Říká se, že tady jde i o tu funkci udržovat kontakty se všemi zainteresovanými stranami. Proto eh, ta rada eh, v té jedné agentuře Auša má více eh, členů než zaměstnanci. A tady o tom se musíme bavit. K tomu musíme i jasně říci, že to stojí peníze. Evropské peníze, ale rovněž i agenturní peníze. To, co my vydáváme na zasedání těch správních orgánů, nemůžeme pak vynakládat na studie, badatelskou činnost, na personál, na zaměstnance, na operativní záležitosti. Takže tady se musíme urgentně zamyslet, zda by se to nemělo nějak reformovat a kontakty na členské státy vést nikoli pouze prostřednictvím těch eh, správních nebo dozorčích rad, ale snad prostřednictvím takových snad i menších eh, pracovních skupin, které budou pracovat eh, účinněji a nebudou tak rozsáhle jako ty správní rady. Ale to je do budoucna. Ještě bych odpověděla panu Bokrošovi a na tam, kde mluvil o tom navyšování těch stavů. A podívejme se, odkud to se bere. Tady si to musíme prohlédnout. To byl zákonodárce, který to požadoval. Evropská agentura pro chemikálie ve, Što- ve Stockholmu. Ne, omlouvám se, říká řečnice v Helsinkách. Musí být eh, funkce schopná. Oni teprve se propracovávají k tomu, aby se dobrali té správné velikosti. Tam je 30 lidí, kteří k tomu musí být eh, dále ještě přidání k těm zaměstnaneckým stavům. Tedy pokud se rozhodujeme a pokud se rozhodne zákonodáce, že zakládá nějakou agenturu, tak k našim povinnostem patří i to, aby ta agentura mohla konat řádně součinnost. Samozřejmě i samotná agentura se o to musí postarat, ale my jim to musíme umožnit, jinak ta agentura nedává smysl pokud najednou eh, vlastně nemůže fungovat, tak nejsou potřeba, můžeme je rovnou zavřít. Proto že potom jakýkoliv milion, který do ní strčíme, to je marnotratnost. Když tedy někdo nemůže plnit své povinnosti, tak nemá smysl jeho existence. Tedy tady musíme, já nevím, o nás neustále citujeme německá, německá příslovy, nechat ten kostel v té vesnici, tedy postarat se o to, aby vše bylo na svém místě. A nyní agentury domácí úkol. To je takový trvalý eh, domácí úkol pro všechny agentury. Já bych vám ho chtěla nyní zadat. Víte, že nyní sestavujeme rozpočet už na bázi Lisabonské smlouvy, což především znamená jedno jediné čtení. A v tomto jediném čtení, nebo těsně před ním, se musíme dohodnout s radou. Už nemáme, jinými slovy, Prostě my se na něčem dohodneme, rada rovněž, a pak vše, co nám rada zkrátí, to my si můžeme v tom druhém čtení jakoby odebrat. Tak to kdysi bylo. A můž, mo, dalo by se říci, že agentury si na to zvykly, že takhle parlament to hrál tu hru. Není to už možné. Není. Tedy avizujte to svým respektivním ředitelstvím nebo oddělením v komisi, aby už rychle, co nejrychleji věděli, znali vaše argumenty. Proč potřebujete to nebo ono v té položce eh, toho rozpočtu, toho návrhu rozpočtu. A působte prostřednictvím svých členů správních rad na svůj, který respektivní členský stát. Aby všichni získali pojem o tom, čím se ta agentura zabývá, co zpracovává, jaké prostředky vlastně potřebuje pro svou práci. Už nevěřte tomu, že když některý člen správní rady se přesvědčil své odborné ministerstvo, ne, ne, posílejte je hned na ministra financí. Takhle. Protože pokud nepřesvědčí svého ministra financí, pokud ten nemá ponětí o tom, čím se obsahově nějaká agentura zabývá, Samozřejmě, to příslušné ministerstvo, ten rezort, ten to ví, protože ten byl součástí toho zákonodáce, který tu agenturu zřídil. Tak ten to ví. Ale nedozvíli se minister financí od těch příslušných kolegů, nemá-li vůbec žádnou orientaci, tak se to nedá. Tak my to sami ne, vybojujeme. Pokud pouze my jako Evropský parlament bychom se za vás měli nějak prát, tak prohrajeme. Tady se musí investovat trochu více té předběžné práce, ale pokud eh, se to tak udělá, tak jsem přesvědčena, že se to podaří. Děkuji. To jsou odvážné návrhy ze strany Joty, tak aby parlament mohl rozhodovat o místě budouc, o budoucích sídel agentur. To bude skvělá rozprava. Nevím, jestli naše kolegové tento návrh podpoří, to uvidíme. A dále Juta také povzbuzuje delegaci agentur, aby vlastně postupně obešly 27 eh, ministrů a aby byli také tak výmluvní. Pane generální ředitele, chcete se k tomu ještě vyjádřit, eh, k této rozpravě, nějaké závěry? Thank you. Děkuji. Rozhodně mohu zohlednit všechny tyto připomínky, které tu zazněly. Také jsem chtěl poukázat na to, že až o tom budete mluvit v meziinstitucionální skupině, možná by bylo dobré mít na paměti i to, že nezačínáme od nuly. Všichni nebo většina z nás už jsme tady dlouho. Vyhodnocovaly nás už v minulosti různé agentury. Máme podrobné hodnocení, víme, že proběhlo horizontální hodnocení, ale to bylo takové povrchní. Takže pokud chcete skutečně zjistit, jaké jsou cíle každé jednotlivé agentury, samozřejmě můžeme vám dát podrobné vyhodnocení každé agentury. Můžeme vám říct, co už se udělalo pořádně, co se nepodařilo, co chybí, co by se dalo udělat v budoucnosti. To by byla také užitečná dokumentace pro budoucnost se zájmem očekáváme dobrou spolupráci v té meziinstitucionální skupině. Rozhodně chceme, aby členové správních rad byli našimi vyslanci v členských státech, aby pro nás pracovali. Nemusí to být vždy snadné, protože oni nemají vždy poslední slovo o financování. Vy máte poslední slovo o financování, takže lidé mohou mít pocit, že sice něco dělají, ale ne vždycky jim někdo naslouchá. A je možné, že členové správní rady pak ten svůj úkol neberou tak vážně. To je takový problém, který by se snad dal snadno vyřešit. Kromě toho si myslím, že musíme spolupracovat s finančními pracovníky, s ministry financí. Vy jste ten finanční prvek v této sněmovně, ale musíme jednat se všemi 17 členskými státy a musíme zajistit, že všechny budou spokojené a to určitě rádi uděláme. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Je tady jedna věc, která je psychologicky důležitá, může mít i politický význam, a to je vztah mezi každou agenturou a hostitelským státem. Ve velmi decentralizovaných zemích, jako je Španělsko, eh, nebo v jednotlivých zemích, nebo v autonomních oblastech, eh, Zúčastněnými stranami je 27 eh, členských států a určité stát, nebo vždycky ty státy bojovaly za to, aby ta agentura u nich měla sídlo a oni by se potom měli eh, považovat za určitého patrona té agentury. Někde musí také tu agenturu hájit. Samozřejmě, že každá agentura je zcela evropská, společenská, agentura společenství a má evropského ducha, ale Fakt, že tady na základě toho je politická vůle, to, že nebude v Bruselu, že všechny nebudou v Bruselu, ale budou se vlastně nacházet na různých místech v Evropě, tak to samo o sobě znamená, že to reprezentuje fyzickou přítomnost Evropské unie v jednotlivém státě. Takže to vlastně znamená to sídlo té agentury v té zemi. a národní vlády se tady vždy snažili získat sídlo určité agentury a když ho potom získají, tak musí přispívat k tomu, aby hájili zájmy této agentury. Jensen chce k tomu něco dodat? Ne, k té otázce hostitelského státu. O tom už jsme mnohokrát mluvili. A určitě se tím bude zabývat ta meziinstitucionální skupina, protože tady vidíme obrovské problémy s těmi smlouvami. Ale já bych ráda nadnesla další otázku, která se také objeví v příštím roce – Já jsem si toho poprvé všimla, když jsem byla v rybářském nebo rybolovné agentuře ve Vígu. Já myslím, že té se velice dobře podařilo koordinovat rybolov, regulace rybolovu v Evropské unii i v mezinárodních vodách. Oni mají za účelem kontrol čárterové plavidlo, neměli na to peníze, takže se to udělalo na mezivládním základě. Členské státy dali prostředky. A to je z administrativního hlediska obrovský problém. Ale ukazuje to, že je tady takováto tendence. Členské státy to zaplatí, ale ne přes rozpočet Evropské unie, ale přímo. A agentura rozhodně chce, aby proto měla takovou tu položku, rozpočtovou položku, protože z administrativního hlediska je opravdu těžké, když se to financuje takovýmto způsobem. A teď máme tři dozorčí agentury ve finančním sektoru, pro finanční sektor, které se budou částečně financovat z rozpočtu a částečně je budou financovat příspěvky jednotlivých států. To je zase takový mezivládní způsob financování. Já myslím, že se musíme zamyslet nad tím, co to znamená z administrativního hlediska. Je to opravdu ten nejúčinnější způsob, jak věci dělat? Nechceme se zabývat stropem finančních výhledů. Ty jsou asi příliš nízké, příliš napjaté. Takže já myslím, že agentury teď postihla i tato neochota platit přes rozpočet, ale naopak velká ochota platit přímo. A to znamená spoustu dodatečné administrativy. Ano, to máš naprosto pravdu. To je pr- zásadní problém, který si musíme položit. A je to jedna z věcí, kterou jsme také zmínili v naší rozpravě eh, s delegacemi finančních výborů, rozpočtových výborů všech eh, národních parlamentů včera odpoledne. Jsou tady oblasti, které jsou dobře řízené, kde se sdílí pravomoce mezi členskými státy a Evropskou unii a je tady systém spolufinancování, například podle principu adicionality pro nějakou konkrétní akci a nějaký orgán. Tady to vlastně rozdělí mezi orgánem členských států a hm, Evropské instituce. A takže ten, tyto postupy, tato praxe se stále více zavádí, kde vlastně vlády souhlasí s tím, že bude uspořádána nějaká akce na evropské úrovni a je tady i financování ze strany EU, ale půjde to přes rozpočet členských států a ne přes rozpočet společenství. A Eh, když jsme si mysleli, že jsme bohatí a že máme mnoho prostředků a můžeme neomezeně financovat eh, limity, tak to bylo vše zábavné, ale v tuto chvíli už jsme v podstatě zrujnovaní a už si to nemůžeme dovolit. To je závěr, ke kterému jsme, nebo je tady jeden závěr, ke které jsme včera odpoledne dospěli, je, že přišel okamžik, kdy je potřeba uh, otevřeně si promluvit o všech našich eh, rozpočtech eh, ve 27 parlamentu plus jednoho evropského a probrat, zjistit, kde plítváme prostředky, protože používáme finanční fondy různých původů pro identické úkony nebo akce, aniž bychom tady využívali synergii a dvakrát financujeme jednu věc, anebo z toho důvodu, které, který tady uvedla Ana, jsme přinuceni vytvářet si mechanismy pro byrokratickou zprávu, všechno je velice komplikované, zpomaluje to jednání a efektivitu těch činností. Takže to je věc, kterou budete zkoumat v institucionální pracovní skupiny, která, skupině, která se zabývá agenturami, ale je potřeba tuto otázku řešit samozřejmě také na širší úrovni. Já děkuji všem, děkuji Jutě, kolegům, děkuji panu generálnímu řediteli agentur a nyní budeme pokračovat ve velmi úzké spolupráci tak, aby pokud jde o rozpočet 2011, bychom mohli přijmout ta nejlepší rozhodnutí. V tuto chvíli, vážení kolegové, navrhuji, abychom se podívali na bod číslo 10. A tady se také budeme zabývat problémem agentur ale v tomto případě je to agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a slovo má Juta. Ano, už minule jsme mluvili o té nové agentuře, která má vzniknout. Tam zatím jsme měli více otázek než odpovědí Mezitím se mě pár těch odpovědí podařilo získat, protože jsem navázala intenzivní kontakt eh, s kolegy, zejména se spravodajem pro tuto agenturu eh, z eh, výboru INTE. Přesto nejsem u konce, proto zatím neexistuje žádný písemný materiál, žádné stanovisko, nic v tom smyslu ale na, na našem následujícím zasedání už to bude k dispozici. Zatím máme čas, nevycházíme z toho, že by se mělo vůbec v tom výboru pro vnitřní záležitosti před zářím něco rozhodnout. Ale já jsem nyní už navázala tu spolupráci, budu spolupracovat a my jsme si přece vzali každopádně i to, že cokoliv vám předložíme, tak to pak převezmeme. A pokud by vůbec došlo ke vzniku té agentury, ono to totiž ještě není úplně jisté, tak rozhodně budou naše přání i zohledněna. Pokud bych eh, zde měla totiž tam ty otázky, jež jsem měla na komisi minule, nikoli pouze naše komise pro rozpočet, ale i rovněž ti příslušní pro propracování návrhu na vznik té agentury. On, já jsem jim tedy předala otázky, odpovědi zatím žádné. Já zítra se setkám s tím člověkem, který je proto odpovědný. A pokusím se ještě jednou nastolit všechny otázky, jež vůbec zde jsou, a vše s ním prohovořit, tak abychom vůbec věděli, kterým směrem se to ubírá. Možná si už vzpomínáte, že zástupce komise hovořil o tom, že údajně tato agentura nemá vůbec žádnou nezávislost, že bude muset dělat to, co jí řekne komise. Takže to mě trochu vyvedlo E, s kolejí, protože proto přece nepotřebujeme vůbec decentralizovanou agenturu. Tady bychom mohli mít to, čemu se v uvozovkách říká exekutivní agenturu. A on to pak už vynechal, už se k tomu vůbec nevyjádřil. Takže já to zkusím zítra vyjasnit. Já právě s ním znovu se do toho tématu vložím, abychom si udělali jasno. Každopádně v tom nařízení stojí, že má být nezávislá a zpravodaj, pan Coelho, ten mě ujistil právě, že přesně o to tam jde. Nezávislost od komise. Protože komise se v té oblasti prokázala svou neschopnost stoprocentní postavit na nohy to, co by odpovídalo potřebám nebo požadavkům toho výboru pro vnitro. Proto tedy ten návrh té zprávy, ten budeme mít příště a pak ještě bude dostatek času si vše schválit, tak aby ten výbor pro vnitro to měl k dispozici po letní přestávce a sám by to pak mohl zohlednit ve svém stanovisku a ve svých závěrech. Děkuji, slovo má pan Alvaro. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Já se zabývám touto záležitostí ve výboru, ve vnitřním výboru pan, s panem Kolejho a tady také spolupracuji s paní Haug a diskutovali jsme o tom, do jaké míry je ta agentura vůbec nezbytná. Je to především také na základě přání Evropského parlamentu, protože je to zvláštní, když se kolegové potom tady diví, že ta agentura vůbec existuje a mnohé v tom nařízení je nejasné, ale má to dopady na řízení a proto jsem velmi rád, že tady bude eh, nebo že tady je velká koordinace mezi vnitřním výborem a výborem pro rozpočet. A bylo také navrženo, že agentura se nebude zabývat pouze ZISem, VISem a Eurodakem a jejich zprávou, ale bude zpravovat i jiné databáze eh, v oblasti vnitřních záležitostí, i když my si tady klademe otázku v našem výboru, do jaké míry tyto kroky bude možné rozhodovat pouze ve spolurozhodování, protože ono to samozřejmě má i dopad na, na rozpočtové záležitosti. Velmi zajímavá diskuze, kterou budeme muset vést a eh, já si myslím, že s panem Koelio to také v našem výboru proběhne. Tato agentura má převzít také ZIS 2 a zatím ještě ten systém nemáme. A otázka, co se s ním má stát, je zatím ještě ve hvězdách tak z toho důvodu je tady otázka, jaké náklady to bude mít, protože ten systém ještě neexistuje, a kolik bude stát další migrace ze SIS-1 do této nové databáze, to je neznámá a ve Štransburku se o tom hovořilo, hovořilo kolik by ta migrace stála a ve vnitřním výboru, no výboru pro vnitřní záležitosti se o tom diskutovalo a pokud jde o stanoviště, tak čekáme na návrh rady a potom uvidíme, jaké to bude mít finanční dopady. Celkově si myslím, že to je ambiciózní záměr i rozpočtově 120 eh, milion, 120 milionů na tři roky. To je ambiciózní. A my jsme si říkali, že to dáme nejprve do rezervy, protože ani nevíme, jakým způsobem se ta agentura vyvine. A ono je obtížné tady počítat nějaké částky a schvalovat je, když ještě nevíme, jaká bude personální struktura a proto ne, že nevíme, jaké systémy budou tou agenturou zpravovány. Takže kolegyně Hauk už říkala, že nespěcháme, eh, nebo že vy je nemáte, a výbor pro vnitřní záležitosti také nespěchá, teď se to pečlivě připravuje a doufáme, že teprve před eh, letní přestávkou budeme mít nějaké podrobnosti a možná rozhodneme. Merci, mon cher Děkuji, vážený kolego, paní Olmayer. A chceme, chceme tedy znát názor všech politických eh, německých skupin. Ano, všichni tady, pane předsedo, se zabýváme tou si s dvojkou nakonec. Takže vlastně jde o to, že to zasedání je tím úplně eh, zdůvodněno. Já bych chtěla zcela jasně podpořit eh, tady to, co řekli mý kolegové ohledně té opatrnosti. Jelikož u toho tématu SIS-2 dokonce nemáme ani náznak nějaké předlohy, která by nám mohla dát naději, a je to říkám velice opatrně, že z toho vznikne něco rozumného. V takové situaci nemá vůbec smysl uvažovat o VIS nebo o SIS jedničky, který by tam mohl do té agentury být přemigrován, protože SIS jednička přece zatím je zvládána pouze na národní úrovni, takže zatím vůbec nemáme žádný model integrace. Kdybychom chtěli tu SIS jedničku integrovat, k tomu není vůbec nic. Tady je to velice nabínavá věc. Ehm, žádat pro něco 120 milionů, když nemáme zeleného ponětí, jak to bude vypadat ani časově z harmonogramu, technicky, jinak vůbec. A navíc eh, zatím ty pokusy s tou s dvojkou a ten milník, jež zjevně selhal prohlašovat za vítězství a za úspěch, kde tam bylo odebráno tolik údajů, jež vedli k tomu, že se ten systém zhroutil. A to ani nebyla ten objem údajů pěti zemí. Nyní už k tomu přistoupilo od pár zemí víc, takže ta technická odpovědnost bude ještě větší. Tedy já bych opravdu dala všechny prostředky do rezervy zatím, pokud nebudeme mít až do doby, kdy získáme něco, na základě čeho nám Carlos Colorio řekne, že je to vše únosné a života schopné. Děkuji. Když jsme ještě měli šengenský systém, tak eh, tam jsem byl mimo Evrop, tam to bylo mimo evropské smlouvy a někdo tam navrhl uh, ZIS 1 a už v té době jsme konstatovali, že to vůbec nefunguje, že jakýkoliv informatický systém se hroutí a mnohé jsme vlastně očekávali od ZIS 2 a myslím si, že o 15 let později informatický systém učinil velký pokrok, ale ne ten náš způsob, jak my to tady řešíme, ne ta naše řešení. No dobře, a teď se podíváme na další politickou stranu Inge. Kolegové ve výboru říkali, že mají eh, eh, na že podávají návrh pozměňovací na to, aby se to stalo právně závazným aktem totiž, že zatím to má se stávat pouze z pěti osob. Jak mají hlídat celou situaci? Mají opravdu plnit svou funkci? Nakonec se to nafouklo na 80 osob, ta správní rada a negativní prvek v tom je, že vlastně nikdo pak už účinně nekontroluje nic. My bychom byli pro lepší účinnost a bylo by hezké, kdyby se někdo držel takové žádosti, protože to by zlepšilo fungování té agentury a proč nezačít eh, tou agenturou, na níž jsme nejvíc odkázáni? Merci. Eh, Jutta veut eh, Děkuji. Jutta, chce, Juto, chceš odpovědět? Ano, já si myslím, že to bychom případně mohli zohlednit, že to najde teda um, pochopení. Můj dojem byl, já jsem ho předtím neznala, ale zdá se, že on opravdu ví, o co jde. A přesně. A jenom tak tady řeknu kolegům spontánně, zatím 90 milionů už se napumpovalo do dvojky a nejsou vůbec žádné výsledky a proto tedy chápu, že říká výber první, to, že se už pomalu opravdu musí něco dít a jinak tu komisi z toho úplně vykopneme. Ano, já to přesně chápu, protože samozřejmě tam byly podepsány i smlouvy a zdá se, že je to výsměch někdo jako já, já nemám s právem nic co dočinění, já bych se rozhodně vůbec ani do takové oblasti nepouštěla ale tady je situace vážná. Pokud eh, nabízíme službu a nejsme, nemůžeme být učiněni zodpovědnými za úplně nic, ale přitom kasírujeme veškeré peníze, tak to rozhodně je velice, velice pochybná věc. My opravdu nebudeme tady nic dělat, aniž by se všechno do písmene dohodlo. A agentura vznikne pouze, když bude absolutně všechno vyjasněno. Pokud tomu tak je, já se omlouvám, pane předsedo. Já bych ráda tedy eh, příslušným kolegům řekla, že mám ještě klauzuly, eh, kde se mluví o záruce v rozpočtu. Totiž, že tady záruku skýtá ten, jež eh, něco dělá. My máme ten článek a tady ho můžeme využít. Já si myslím, že je potřeba jinak nahlížet na odpovědnost eh, pana Jonase. Další řečník. K otázce ručení, to je důležitá, relevantní otázka. Problém je, že neznáme smlouvy, nemáme do nich náhled. Eh, když tady hovoříme o ZIS 2 s komisí, tak to prostě nevíme a zdá se, že to je normální. Otázka o zodpovědno, odpovědnosti nebo ručení, pokud víme, Eh, je tak, jak bylo řečeno, ale nemáme tam jasnost a proto by bylo dobré, aby se na to, podíval, aby se na to podívali společně s účetním dvorem. Eh, tady samozřejmě ruší za, ručí za spoždění a jsou tam na tom navázány nějaké sankce. A bylo by velice důležité vyjasnit, jestli je pravda, že vyplacení sankcí, které je třeba vyplatit v případě spoždění a které jsou nižší než eh, ten následující krok, smlouva, kterou musí udělat, aby vyžehlili ty, napravili ty chyby, a vlastně vydělávají na tom, že dělají chyby, protože potom dostanou smlouvu, která jim přinese více prostředků. Takže to bychom potřebovali vyjasnit. Chceme znát názor komise poslední vystoupení, protože musíme postupovat podle pořadu jednání paní Olmajn. V té souvislosti bych ještě chtěla poprosit o to, abychom se podívali nikoli pouze na agenturu IT, ale i na ty prostředky na samotnou SIS-2, protože komise tady dává různé údaje v radě a v parlamentu. Jinak v radě řekla, že celkem, to by bylo 27,9 milionů na nejbližší dva roky a pak už bude eh, to všechno. A v parlamentu mluvili na samotný rok 2011 přes 30 milionů, takže potom jakoby na 2012 už nebudou žádat o nic, ale zároveň se vyjádřili úplně jinak v radě a jinak v parlamentu. A to je pro mě velice výstražné znamení, že tam vůbec nemají eh, jasnou představu ještě bych chtěla pogratulovat, pane eh, předsedo, že jste velice moudře a dobře rozhodl. <laughs> No. Děkuji. Eh, jsou to velice citlivé problémy, protože je tady ta technická stránka velice složitá, politicky, to je politika eh, prostředků a bezpečnosti, Evropské unie, bezpečnosti, hranic a tak dále. A je tady také bod, který je citlivý z ohledu eh, svobody lidí. Takže je to složité. Náš pan zpravodaj pečlivě naslouchal všem řečníkům a harmonogram, který jsme naplánovali pro přeskum této zprávy z vlastního stanoviska, eh, je 21. června prezentace potom 24. Eh, eh, tam bude něco, potom dále budeme hlasovat. Komise, výbor Libe eh, by měl v září toto schválit, potom bude následovat v listopadu hlasování na plenárním zasedání. Já vám děkuji. Máme poledne a podle naší, dokonce je za dvě minuty 12 hodin, a podle našich plánů bychom se měli zabývat bodem 12, kde se to týká velmi živého vyjednávání o statutu eh, Evropské služby pro vnější činnost. Náš kolega se k nám připojil, tak já mu dávám slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, Evropský parlament se rozhodl, že posoudí jednotlivé legislativní aspekty tohoto útvaru. Je to jeden balíček a má probíhat jediné vyjednávání o obsahu všech těch jednotlivých legislativních aktů. A doufáme proto, že se nám podaří dosáhnout de facto spolurozhodování o této věci. Proto jsme se rozhodli, že neprovedeme formální posouzení té hlavní věci zprávy kolegy z výboru AFKO. Než budeme mít na stole všechny legislativní návrhy, včetně nařízení o zaměstnancích, a i z tohoto důvodu dnes nebudeme projednávat návrh stanoviska, protože zatím ještě nemáme formálně schválenou nebo vůbec předloženou brokovou zprávu, a to z těch důvodů, které jsem uváděl. Nicméně po obecné diskuzi, která už proběhla, jsem měl pocit, že by asi bylo dobré, kdybychom si promluvili o obsahu. O obsahu, který souvisí s jednotlivými rozpočtovými aspekty, které se týkají Evropského útvaru pro vnější činnost. A já jsem proto dnes předložil pracovní dokument, který uvádí, co by mohlo být obsahem případného stanoviska. Nicméně je to věc otevřená a rád bych využil této příležitosti a poděkoval sekretariátu za vynikající spolupráci. Tento pracovní dokument je otevřený dokument, protože se zabývá jednotlivými možnostmi. Základní možnost je ta, o které už se dlouze jednalo, a totiž zda by tento útvar měl být součástí správní struktury komise. Zda by měl být tedy umístěn v komisi. V části 3 tohoto dokumentu jsou pozměňovací návrhy, které odpovídají návrhu paní Aštonové. Jsou to věci, které by byly nutné, kdyby byl tento útvar správně zařazen do komise. A provozní rozpočet by byl tedy součástí třetí části rozpočtu Evropské unie. Jak vidíte v článku 1.2, útvar je vymezen jako útvar, který je funkčně nebo z funkčního hlediska autonomní ve vztahu ke komisi. Já nebudu mluvit o výhodách a nevýhodách této možnosti, Je tady také otázka parlamentní kontroly. Ale já myslím, že to se dá pokryt i v těch dalších možnostech, takže to není ta hlavní věc. Ale pokud jde o finanční odpovědnost, toto by byla taková nejsoudržnější možnost, aby to bylo v rámci komise. Nicméně, jak jsme viděli v průběhu debaty, všichni jsme si vědomi historických a politických důvodů, dalekosáhlých důvodů, které znamenají, že dosáhnout něčeho takového by bylo opravdu těžké. Jinými slovy, dosáhnout toho, aby byl tento útvar zařazen pod komisi. Takže já si myslím, že je důležité zopakovat, čemu dává přednost parlament. A v části 3 toho dokumentu jsem to podrobně uvedl. chci se také zamyslet nad tím, jaký dopad by měly ostatní možnosti pro případ, že neprosadíme to, čemu dáváme přednost my. A je to možnost, která dává přednost vysoká představitelka neboli autonomní útvar, jehož správní rozpočet je mimo rozpočet Evropské komise. Takže v tomto dokumentu máme určité případné pozměňovací návrhy k návrhu Lady Ashtonové, aby to celé bylo soudržnější a aby to lépe respektovalo komunitární metody. Abych vedl některé příklady, nebudu tady zacházet do podrobností. Jde třeba o rozlišení mezi správními výdaji, provozními výdaji, to je úvodní ustanovení 8, článek 718, 71b. Tam je to jednoznačně uvedeno. A pak, eh, pokud jde o zvláštních zástupce, je tady odkaz na to, že jejich rozpočet by byl ve správní kapitole rozpočtu. Abychom to opravdu lépe rozlišovali, i když je to věc, která může být také otevřená. A rád bych si poslechl, jaký názor na to máte. jasné je to, že bez ohledu na to, která možnost bude zvolena, rozpočet by měl být konsolidovaný. Měli bychom mít dokument, který nám umožní ověřit všechny výdaje v rámci vnější činnosti Evropské unie. A správní výdaje spojené s provozními výdaji musí být ověřitelné. A pak je tady povinnost, co se týče absolutoria ve vztahu k vnější činnosti. Měla by to být stejná povinnost jako v komisi podle článku 145, 6 a 7 finančních nařízení. A pak je tam určitá část o stanovení programu, o programování. Tam jsou tyto aspekty. Za prvé, Návrh paní Aštonové rozlišuje mezi přípravou nařízení a programováním finančních nástrojů. Je tady tedy konkrétní článek, který se zabývá přípravou dokumentů. To v tom návrhu není. A potom jde o upřesnění rozdělení odpovědností, pokud jde o spolupráci, nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi a nástroj pro jadernou bezpečnost společně se stabilizačním nástrojem. Není jasné, jak by se tyto nástroje měly spravovat. A jaké by mělo být rozdělení odpovědností ve vztahu k jejich řízení a zprávě. Navrhuje se, aby útvar pro vnější činnost odpovídal za tématické okruhy, ale panuje tady obava, že paní Aštonová chce rozdělit geografické útvary a tématické záležitosti. Ona navrhuje vertikální systém, který už parlament kritizoval. A poslední věc je tady ještě trošku větší upřesnění, co se týče činnosti tohoto útvaru při zprávě finančních nástrojů. co se týče dozorčího orgánu, jestli by to bylo v rámci komise nebo v rámci útvaru vysokého představitele. A potom jde také o odpovědnost za finanční rozhodnutí. Ta by měla zůstat na komisi. Takže provozní rozpočet realizuje komise. Takže je nutné upřesnit tu hierarchii. A pokud jde o implementaci, potřebujeme samostatný článek, který mnohem víc upřesní rozdělení pravomocí. A pak je v tom dokumentu, pracovním dokumentu další kapitola, které se zabývá tím, že by byl tento útvar mimo administrativní rámec komise. Jde o vedoucí delegaci, je to velice citlivé téma. Toto jsem opět rozdělil na dvě dílčí možnosti, První přístup je podle mě soudržnější, pokud jde o zprávu, řízení a rozpočet. To znamená, že vedoucí delegací by neměli žádnou pravomoc vynakládat komunitární prostředky. Současně se zamýšlíme nad další možností s tím, že velice dobře víme, že pokud jde o disciplínu a řádné rozpočtové postupy, pokud nedáme vedoucím delegací výkonné pravomoci, pokud to nebudou zaměstnanci komise, z politického hlediska, abychom zajistili silné politické zastoupení Unie, samozřejmě pokud vedoucí delegací nebudou mít výkonné pravomoci, oslabí to jejich úlohu. A já bych proto věděl, co si o to myslí tento výbor. A poslední věc. Jedna část tohoto dokumentu obsahuje pozměvací návrhy k návrhu paní Aštonové, které by platily bez ohledu na to, který hlavní přístup si zvolíme, to znamená autora v rámci komise nebo mimo komise. A tam vidíme věci, o kterých už jsme dlouze diskutovali, takže tím se nebudu dál zabývat. Jde o kapitolu 4, otázku úplné odpovědnosti, otázku reformy meziinstitucionální dohody. v souvislosti s rozpočtem pro CFSB. A k tomu už tento výbor má stanovisko. A samozřejmě zohledňuji také další aspekty, které jsou velice důležité. Například reformu meziinstitucionální dohody o rozpočtu CFSP, protože tady musí být větší transparentnost, aby jsme znali jednotlivé rozpočtové položky pro jednotlivé mise. To je naprosto zásadní. A současně opakuji, že nesmíme oslabit možnost flexibility, kterou zaručují určité kapitoly, třeba CSP, to vyplývá z současného finančního nařízení. Děkuji za velmi pečlivou prezentaci. Děkuji také za pracovní dokument, který podle mého názoru pokládá správné otázky, které vlastně jsou vyvolány vznikem uh, této agentury pro náš výbor. Inge Dressler má slovo. Ono to, ono to samozřejmě není až tak jednoduché Vážený kolego Galtieri, já bych ráda řekla, že to, co nám tady předkládáte, vlastně tím zvyšujete ten zmatek. Nikoli pouze se tady probírají ty dvě velké politické možnosti, což je smysluplné v komisi, mimo komisi, i když samozřejmě tady to bude velice eh, obtížné je vzájemně srovnávat, protože nejsou příliš jasné, ale co je pro mě důležité, jelikož jsem eh, zodpovědná za tu rozpočtovou kontrolu. Jak se bude nakládat s tím eh, jakoby velvyslancem unijním? Bude sám mít možnost spravovat projekty. Já jsem o to prosila, aby se to tam škrtlo, aby se to u obce mimo komise prostě z toho vyňalo, protože já nejsem ochotna to akceptovat. Nikdo, mimochodem, vůbec už ne rozpočtová kontrola, nikdo, co má co dočinit s rozpočtem, protože nějakým způsobem například eh, naplní tu povinnost absolutoria nebo tak, proklamace článku 8, tam má komise, zřídila tu e, službu pro vnější činnost a vlastně z toho, co vidím, tak e, paní Ashtonová to ještě e, zostřila, ty formulace zpřísnila a tady se vlastně to někdy směřuje k tomu, že se to vůči ve srovnání s tím, co navrhla banka Eštonová, ještě výslovněji vše zpřísňuje a přitom otázka je, eh, proč, co se bude dít v delegacích. To je velice důležité, totiž paní Eštonová má dvojí klobouk, ale v té smlouvě to existuje pouze pro ní, už ne například vůbec pro zástupce. Pouze a jedně pro ní, ať už ty zástupce nazveme jakkoliv. A nyní v tom návrhu se ale počítá s tím, že dvojí klobouk bude mít na hlavě i ten eh, velvyslanec eh, Evropské unie. Čili, že se z té vnější služby dělá úplně něco jiného. Z politické jednotky se vlastně dělá jednotka nebo představitel, který sám se bude zabývat projekty, bude projektově pracovat. Čili ta vnější služba vlastně se bude zabývat podrobnou prací s projekty. To by se pak muselo ale přepracovat. A pokud to chceme vidět jako strategicky politické zaujetí, kde se pracuje s penězí eh, jedním způsobem, tak nemůžeme zároveň říci, že se komise připravuje o to právo si v implementaci projektu ponechat všechny peníze u sebe tady já pléduji za to, aby se projektová činnost zcela přísně oddělila od politické činnosti, protože jinak, pokud to zatížíme těmi projekty, tak ten celý systém příliš přetížíme. Takže to je ta strategická otázka. A potom jiná otázka, ta spočívá v tom, kdy eh, ten head of delegation dostane povolení zabývat se projekty někde u sebe. Pak my nebudeme vůbec schopni sledovat, kdo, kdy, kde dospěl k nějakému rozhodnutí. A srdcem rozpočtového řádu je, že finanční odpovědnost je silně provázána s rozhodovacími pravomocemi, například o projektech. To je vždy taková komplexní odpovědnost. A my rozvolníme, rozmělníme tu finanční odpovědnost, když každému dáváme trošičku těch pravomocí si o něčem rozhodovat. Čili Tady výslovně varuji před tím, že by se takový přístup měl akceptovat. Tady opravdu trvám na tom, aby článek 5, 4 byl co možná úplně škrtnut. Tam se mluví head of delegation, čili eh, kde se mluví o delegování určitých pravomocí eh, komise, ale tam už bychom my neměli právo absolutory. Děkuji. Ani Jensen. Well, I Já jsem neměla čas přečíst ten pracovní dokument. Ale na základě toho, co jsme teď slyšeli, od pana Guatieriho, od paní Gressler, myslím, že naše skupina s tím také souhlasí. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také rád dotkl té poslední otázky, která tu zazněla, protože se o tom mluvilo i včera ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tam jsem jedním ze zpravodajů u této věci. To, co říká paní Greslerová, je zcela v pořádku. Je to opravdu pravda. Potřebujeme jednoznačně vědět, kdo odpovídá za implementaci evropského rozpočtu. A pokud se nám podaří to, o co se pokoušíme ve společném stanovisku parlamentu, to znamená, aby byl ten rozpočet připojen k rozpočtu Evropské komise, dobře. Pokud se nám to nepodaří, pak vznikne otázka, o které mluvíme teď, a totiž jestli vedoucí delegací podle návrhu paní Aštonové mají odpovídat za implementaci rozpočtu. Já bych řekl, že obě věci mají své výhody i nevýhody z pohledu našeho výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je ta odpovědnost mnohem jasnější. Z pohledu zastoupení Evropské unie v některých zemích by pak bylo trošku těžké nesvěřit vedoucímu delegace anebo vyslanci Evropské unie určité pravomoci. A ten bude mít někoho za zády, někoho, kdo za ta opatření bude odpovídat. Já myslím, že za velvyslanectví vždycky odpovídá, nebo většinou odpovídá velvyslanec. Konečnou odpovědnost má on. Takže je to, závažná otázka z pohledu parlamentu. A bez ohledu na to, jaké řešení najdeme, musíme mít naprostou jistotu, že přesun odpovědnosti mezi komisí, která odpovídá za implementaci, a potom, pokud to přejde na vedoucí delegací, pokud se jim to svěří, ta implementace, dojde někde ke ztrátě odpovědnosti na té rozšiřující se čáře takže já jsem si říkal, že musíme posoudit všechny argumenty pro i proti, ale je nám naprosto jasné, že musíme mít jistotu, že pokud půjde o absolutorium, nikdo nebude mít žádné výmluvy, nikdo nebude říkat, že za implementaci odpovídá komise, ale útvar pro vnější činnost prostřednictvím vedoucích delegací dostal tuto odpovědnost a nakonec v podstatě neodpovídá nikdo. Takže musíme naprosto vyloučit takovou možnost. Takže opakuji, je to otevřené, je tady jistě třetí možnost, dvojí podpis, to je sofistikovanější, ale k tomu bych se zatím nepřikláněl. Nejprve v první fázi musíme posoudit, jestli se nám podaří dosáhnout toho, co chceme dosáhnout prostřednictvím zprávy, kterou už máme, a to znamená, rozpočet by byl v rámci komise. A pokud ne, tak musíme najít nějaké jiné řešení. A já předpokládám, že až budeme mít všechny dokumenty v polovině tohoto měsíce, dojde k tomu velmi rychle. Děkuji. Nadežda. Nadežda. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já bych ráda podpořila paní Gresslerovou. Já myslím, že je to spíš politická otázka. Musíme rozhodnout, jakou službu chceme. Službu nebo útvar, který se bude zabývat strategickou politikou, anebo útvar, který bude realizovat i projekty. To jsou dvě různé verze toho, o čem se teď jedná. Samozřejmě v různých národních státech máme různé postupy, různé zvyklosti, pokud je o velvyslanectví, ale myslím, že Situace se zřízením útvaru pro vnější činnost je dost nová a proto je ta diskuze tak konkrétní a trvá tak dlouho. A také si myslím, že odpovědnosti měly odpovídat povinnostem. Já bych dala přednost tomu, kdyby národní zástupci, pokud ten útvar nebude patřit pod Evropskou komisi, neodpovídali projektům, ale jenom to bylo podle politických otázek. Já myslím, že tak se vyhneme zdvojení a nedorozuměním a nevzniknou problémy, které by mohly vzniknout v případě té druhé varianty. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ten problém v tom problému se odráží ta podivná situace paní Eštonové. Ona je místo předsedkyní komise a také patří do rady. Ale ta struktura, kterou má za sebou, rozhodně není novou institucí Evropské unie. V Lisabonské smlouvě se neuvádí nic o tom, že jsme připraveni zřídit novou instituci v rámci Evropské unie. A proto si myslím, že parlament má naprostou pravdu, když trvá na tom, že tento systém musí být součástí komise. A rozpočtový dopad samozřejmě je takový, že rozpočet toho systému je v kapitole 4 ale nejde jenom o to, abychom do této kapitoly nebo do jiné kapitoly dali nějaké položky. Jde o to, jestli to patří ke komisi nebo ne. A já rozhodně doufám, že bude opravdu nutné, aby parlament jednoznačně vyjádřil společné stanovisko. A teď v předběžných debatách s Buskem a s ostatními jsme viděli, jednoznačný hlas, jednomyslný názor. Chceme, aby to bylo v komisi. Takže by bylo dobré, až budeme zpracovávat pracovní dokumenty, a pokud budeme vycházet z toho, že toto je nutnost, já samozřejmě nemám nic proti tomu, že budeme analyzovat další možnosti. Posoudíme v pracovním dokumentu další možnosti. Ale nakonec bychom měli být jednotní a měli bychom se pokusit obhájit své stanovisko. Jinak to bude všechno hodně nebezpečné a matoucí. Musíme být tvrdí, musíme na svém trvat, to je stanovisko ELS a já jsem velice rád, že ostatní skupiny se přibližují tomuto stanovisku. A tato jednota nám umožní prosadit své. A teď je na to pravý čas, když se ten systém teprve vytváří. A nedávno jasně vyšlo najevo, jak je ten systém teď slabý. Když se zjistilo, že nemáme náhradníka paní Aštonové. Nikdo nebyl schopen reagovat na události v Gáze. Takže krok za krokem by se měli připravit na to, aby mohli plnit své úkoly a my bychom měli být připraveni kontrolovat je na základě prostředků, které máme ve vztahu ke kapitole 3. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Já požádám pana generálního ředitele, aby nám sdělil stanovisko komise, ale nejdřív osobní komentář. Já si myslím, že hlavní cíl, který bychom si my tři instituce měli dát, je, aby ten systém fungoval. Minulý týden jsme byli v Palestině a to je opravdu velice zmatečné, pokud jde o organizaci Evropské unie v terénu. Eh, v tom kvartetu je tam zástupce Evropské unie k problému izraelo-palestinskému, to je ale jiný problém. Potom máme vyslance v Tel Avivu, pak máme zástupce eh, z komise, který řídí většinu programu společenství a jsou tam další. Máme asi šest nebo osm různých položek, které nám slouží k pomoci palestinské autoritě a máme tam asi půl tuctu různých dohod v oblasti obchodu, vědeckého výzkumu, kultury, životního prostředí a potom účast Palestiny na barcelonském programu, programu pro středomoří a tak dále. Pokud chceme, aby Evropská unie hrála politickou úlohu, je nutné, aby tyto nástroje byly politicky pod kontrolou baronky Eštonové. To je, oč nám jde. Pokud tady i nadále budeme mít systém, kde některé služby něco spravují a některé služby spravují něco dalše, dalšího a v teréně je někdo, kdo v tom organigramu eh, působí jako ta nejdůležitější osoba, ale vlastně není to ta osoba, která podpisuje dohody nebo eh, přijímá rozhodnutí, tak samozřejmě eh, je naší roli, abychom hájili eh, parlament, jeho pravomoci, kontrolu parlamentu. Někdo jiný to za nás neudělá. My eh, schvalujeme fondy, peněžní prostředky, zajišťujeme kontrolu, hlasujeme o absolutoriu, ale jako takové vodítko, které si musíme dát, je, že chceme systém, který bude fungovat. Pane generální řediteli, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že sám jsem velkou část své kariéry strávil v oblasti vnějších eh, vztahů a musím se k tomu samozřejmě vyjádřit. Eh, já jsem také strávil určitý čas přímo v terénu. To bych, na to bych chtěl upozornit. Dále, velmi rychle jsem tady prošel zprávu pana Valtyryho. A ta zpráva je velmi politická. Je tady návrh paní Eštonové, který byl vypracován společně s radou, s komisí a v tuto chvíli už je to opravdu zralý návrh. Parlament má své stanovisko a teď je to diskuze mezi parlamentem a paní Eštonovou, pokud je o komisi, pak je tam také, já jsem pouze generální ředitel pro rozpočet, já to sleduji, čekám na výsledek a pokud to bude potřeba, tak samozřejmě upravím ty věci podle návrhu komise. Ale v tuto chvíli je to debata, která se týká Evropského parlamentu a ty kteří jsou zodpovědní za provádění činností této služby. Pokud jde o otázku eh, šéfu delegace, tak tady bych chtěl ještě jednou zopakovat to, eh, co vy jste řekl velice výmluvně a to, co já už jsem také několikrát eh, zmínil. Není možné, a tím jsme se řídili i my v našem Eh, generálním ředitelství a já jsem samozřejmě vycházel i ze svých zkušeností. Není myslitelné, aby šéf delegace, eh, který má vlastně usednout za stůl, kde se podepíše nějaká dohoda o financování, tam byl vlastně v pozici až za šéfa pro spolupráci. Pokud je tam velvyslanec, tak to je on, kdo to má podepsat, kdo má vyjednávat s odpovědnými protistranami. stranami přímo v terénu, o těch eh, operacích spolupráce. Jinak v mnoha třetích zemích vlastně vyprazňujeme portfolio vyslancem Evropské unie, protože tady jde mimo jiné o naši schopnost spolupracovat s rozvojovými zeměmi. A musím říci, že mám určité problémy, když se snažím pochopit tuto debatu. Protože pokud se podíváme na počátek rozpravy mezi Evropským parlamentem a baron eh, Ashtonovou o scénáři, kde by služby pro vnější činnost spadaly eh, do eh, sekce komise, tak šéf delegace, vyslanec Evropské unie, bude mít zcela automaticky a přirozeně pravomoce podpisovat eh, ty dohody. A v tom stávajícím návrhu s ohledem na skutečnost, že tato služba je eh, instituce podle nařízení o financování, tak tím se vlastně znovu vytváří ten vztah nebo to propojení mezi šéfem delegace a komisí. A de facto, pokud jde o aspekty spolupráce, šéf delegace zůstává, závor, zůstává stále pod komisí. Když to trošičku přeženu tu situaci, tak, je, tak to vypadá opravdu takto, když to trochu zjednoduším. A, takže těžko chápu tuto diskuzi, protože všechna kontrolní ustanovení se budou uplatňovat i nadále, protože budete muset i nadále udělovat absolutorium komisi a, vy bude, a komise bude mít plnou zodpovědnost a bude tuto zodpovědnost samozřejmě také naplňovat, pokud jde o řízení operačních nákladů. Paní Eštonová je sama zodpovědná za administrativní výdaje této služby. To je to, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli, a v tuto chvíli navrhuji, abychom uzavřeli naše jednání. Máme půl jedné, děkuji zpravodajům. Je vidět, že tady budeme muset ještě určité věci mezi námi ujasnit a nastavit. A v tuto chvíli vám děkuji za všechny vaše eh, podněty, děkuji za váš dokument. Ten dokument, který byl rozeslán, má pomoci abyste sledovali diskuzi, ale až nastane eh, ten případný okamžik, ten, až nastane hlasování, tak uvidíme, jestli se opravdu bude hlasovat o tomto dokumentu. V tuto chvíli uzavírám naše jednání, sejdeme se opět v 15 hodin a připomínám posluchačům, že budeme v jiném sále a to do 15.45 za zavřenými dveřmi, protože se musíme dohodnout o provádění našich kompromisů k mandátu pro trialog. Sejdeme se eh, v sáli PHS B001 a já vám v tuto chvíli děkuji a přeji dobrou chuť.